Ah. Genau. Genau. Please, could you please... Ja, wir beginnen mit der Anhörung. Eh, dobrá, mm, zahájíme tedy slyšení s panem Štefanem. Odcházejte, prosím, potichu, jak už jsem říkala, a eh, vážený pane Stefane, máte slovo na svůj úvodní projev. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru KONT, dámy a pánové, je mi ctí být zde dnes mezi vámi jako rumunský kandidát na členství v Evropském účetním dvoře. Považuji dialog s vámi za skvělou příležitost, abych představil tedy své, své profesní zázemí. Nejprve řeknu tedy, um, nebo se vyjádřím k určitým aspektům své profesní kariéry a potom samozřejmě s radostí odpovím na jakékoliv otázky, které budete mít. Většina mé profesní eh, činnosti um, je tedy popsána v životopise. Posledních 22 let se tedy věnuji výlučně práci ve veřejném zájmu. Jako eh, člen rozpočtového výboru v rumunském parlamentu, nejprve v Senátu a potom v poslanecké sněmovně. Ehm, zabýval jsem se koordinací aktiv, aktivit, které se tedy vztahovaly na eh, parlamentní eh, dohled nad zprávou fondů, což ehm, tedy znamenalo eh, konkrétní postupy, slyšení, analýzy a průzkumy. V že jsem byl tedy zodpovědný za zprávu tohoto parlamentního procesu i při eh, přijímání eh, rozpočtů a eh, jak pro vládu, tak tedy sociální zabezpečení, také rozpočet pro parlament a další instituce. Vždy jsem musel tedy úzce spolupracovat s rumunským účetním dvorem. Také jsem zodpovídal za vyhodnocování a pro diskutování speciálních zpráv o provádění rozpočtu a taky eh, jsem rozpovědný za jejich prezentování parlamentu. Koordinoval jsem také vypracování a implementaci veřejných politik na národní úrovni v celé řadě ekonomických a finančních oblastí, včetně zdanění, finančních trhů, eh, monetární politiky, eh, veřejných půjček či investičních politik, proces eh, provádění rozpočtu byl vyhodnocován na základě expertních zpráv, které byly přijaty na základě institucionálního dialogu ze zástupce Romského účetního dvora. Vycházel jsem tedy ze zpráv, eh, závěrů a stanovisek auditních týmů a spolupráce s touto institucí mi umožnila konsolidovat znalosti principů a mechanismů Eh, kvalitního auditního postupu a samozřejmě hlavně jsem si uvědomil význam zajištění řádné zprávy veřejných fondů. Eh, také jsem se podíval na procesu modernizace Rumunského účetního dvora tady vlastně šlo o, o to, abychom sladili eh, veškeré ústavní a právní profily s mezinárodními evropskými standardy a dobrými postupy. Také jsem byl ministr veřejných financí, tak zde jsem měl příležitost prokázat své schopnosti v oblasti zprávy veřejných financí. Získal jsem solidní zkušenosti ve vypracování fiskální a rozpočtové strategie, rozpočtového plánování, zprávy státních výnosů, státní pokladny a zprávy veřejných dluhů, vypracování celní politiky a příslušné legislativy organizace a provádění interních auditů veřejných orgánů, koordinace vztahů s mezinárodními finančními institucemi, podpory, implementace postupů zadávání veřejných zakázek, zprávy mm, systému státní pomoci, management centralizovaných veřejných eh, eh, inventoří a také veřejných investicí. Eh, takže má zkušenost, jako co by ministra pro veřejné finance společně s parlamentní prací významně přispěla k mé zkušenosti, kterou potřebuji, abych taky vykonával funkce ehm, zástupce premiéra nebo vicepremiéra. Tady opět jsem se zaměřoval na koordinování ekonomických politik a strategií a harmonizování a optimalizování interinstitucionální spolupráce. Takže má dlouhá komplexní kariéra eh, na nejvyšší úrovni v rumunské administrativě. Bude tedy považována eh, i z, tedy z vaší strany jako velká výhoda a také jako eh, důkaz eh, toho, že respektuji principy a standardy profesionality a základní nezávislosti. Prezident Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, nyní se podívám do budoucna Doufám, že tedy získám doporučení z vaší strany. A v této souvislosti bych chtěl dát najevo svou vůli a ochotu s vámi spolupracovat, spolupracovat s členy tohoto výboru ve prospěch našich institucí. Mohu vás ujistit, že eh, před vás předstoupím pokaždé, když to budete považovat za nutné. Jsem hluboce přesvědčen, že práce a činnost Evropského účetního dvora by nebyly úplné bez úzké spolupráce s Evropským parlamentem, který podle smluv uděluje absolutorium komisi, pokud jde o plnění rozpočtu. Rozhodl jsem se přejmout nabídku kandidovat do Evropského účetního dvora s tím, že jsem připraven se podělit o své profesní a osobní znalosti a schopnosti, tak abych přispěl ke kvalitnímu a důležitému fungování eh, této evropské instituce. Zároveň si myslím, že díky celým, eh, bo všem mým zkušenostem, eh, které jsem získal během působení na mezinárodní i národní úrovni, bych mohl skutečně přispět k realizaci současné strategie Evropského účetního dvora pro období 2016-2020 a přispět i k posílení úlohy tohoto dvora, včetně spolupráce s kontrolními úřady členských států. Myslím si, že Evropský účetní dvůr by se neměl e, opírat pouze o práci kontrolních orgánů členských států EU, nebo jiných orgánů či institucí, jak je tomu v současnosti. Ale myslím, že do budoucna bychom měli se snažit o užší spolupráci s ostatními nejvyššími kontrolními úřady v EU. Na základě toho, že tyto úřady jsou nezávislé a to by tedy mohlo zlepšit efektivitu práce v této oblasti. To by mohlo vést eh, k lepšímu vzdělávání auditorů, k lepší eh, kvalitě auditních zpráv a tak by vznikaly nové možnosti pro eh, provádění auditů výkonnosti. A to všechno by potom mohlo přispět k rychlejším řešením, která budou lépe vyhovovat výzvám, jimž naše společnosti čelí. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, zde bych ukončil svou stručnou prezentaci, ale ještě předtím bych vás chtěl ujistit o tom, že si vaší práce velice vážím. A pokud bych po vašem boku mohl pracovat a pracovat pro účetní dvor, bylo by to pro mě opravdu veliké privilegium. V případě, že si získám vaše příznivé hodnocení, se zavazuji poskytovat kvalitní službu s vědomím um, úrovně um, mých budoucích um, úkolů a samozřejmě bych respektoval společné evropské zájmy a snažil se pracovat ve prospěch všech evropských občanů. Doufám, že budu jmenován členem Evropského účetního dvora a ujišťuji vás, že budu eh, velice důsledně dodržovat zásady nezávislosti a nestranosti, které tato eh, funkce vyžaduje. Budu jednat při plnění svých úkolů zcela nezávisle, budu dbát na to, aby nic neovlivnilo mou nezávislost, spravedlnost, nestranost, objektivitu a profesionální přístup. Děkuji vám za pozornost a jsem k dispozici k jakýmkoliv otázkám, které byste mohli k mé práci mít. Děkuji mnohokrát. A kolega Tarant je zpravodaj a má slovo. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Tento postup Slyšení kandidátů do účetního dvora je velice specifický. Naštěstí to není jako v americkém kongresu, kde vše, co můžete říct, eh, co řeknete, může být použito proti vám. Takže děkuji za vaši prezentaci. Já osobně jsem studoval ještě v sovětském školství a vím, jak bylo obtížné získat přístup k cizím jazykům. Jediným přípustným cizím jazykem tehdy byla eh, ruština, takže jsem potěšen, že jste tady hovořil ve dvou jazycích. Ehm, my jsme minulý týden, nebo před dvěma týdny ve Štrasburku eh, mluvili přes tlumočníka, ale toto je samozřejmě mnohem lepší. Když se podíváme na budoucí možnou úlohu člena účetního dvora mám čtyři otázky a možná na základě vašich odpovědí ještě některé doplňující otázky. Za prvé, máte eh, poměrně eh, právní přístup k otázce 19, která se týká vašeho názoru na výsledek tohoto slyšení. s tím, že má rozhodovat rada, ale mě by zajímalo, co si myslíte o úloze Evropského parlamentu eh, v souvislosti s tím, že to je jediný přímo volený orgán zastupující občany. Druhá otázka se týká vašich obchodních a podnikatelských zájmů. Eh, vy uvádíte, že nějaké máte, ale že do eh, fungování těch podniků nepromlouváte. Můžete prosím vysvětlit, o jaké podnikání se jedná a zda tyto podniky dostávají nějaké evropské dotace. Za třetí, je to bolestná otázka, já tady z toho, co jsem se dočetla, a neumím číst rumunsky, ale z toho, co jsem se dočetla, jedním z velkých problémů vaší země je korupce. A můžete prosím sdělit tomuto parlamentnímu výboru, jaké kroky nebo jakých úspěchů jste dosáhl jako vicepremiér? v boji proti této metle. A konečně, jaký problém má vaše vláda s kandidátkou na uh, úřad Evropského veřejného žalobce paní Kovesi? Proč vaše vláda se tolik staví proti člověku, který je znám jako protikorupční aktivista? Děkuji. A Stefan, bitte. Pan Stefan. Mulțumesc, domnule Tarant, pentru întrebări. Sigur, patru întrebări, patru... Děkuji za vaše otázky. Eh, položil jste několik otázek, velmi rozdílných, takže zareaguji na tyto jednotlivé dotazy. Co se týče otázky číslo 19. Lituji, ale musím říct, že odpověď, kterou jsem tam poskytl, mi, se mi samotnému nelíbí. Vedle úcty, kterou musíme mít vůči všem institucím a především vůči Evropskému parlamentu, který je institucí, která nejvíce zastupuje členské státy. Já sám jsem byl členem parlamentu po dobu 22 let, tak přes tuto úctu jsem byl nucen poskytnout odpověď, která dodržuje ustanovení smluv, tak jak jste to ostatně poznamenal. Já se domnívám, že eh, zde se jedná o zákony i v souvislosti s účetním dvorem a v mnoha členských státech při jmenování člena eh, účetního dvoru se musí brát v potaz eh, stanovisko Evropského parlamentu. A já doufám, že až se tato legislativa změní, tak Evropský parlament získá toto právo při nominaci, protože si to zasluhuje. Moje odpověď se mi samotnému nelíbila, ale měl jsem na výběr mezi úctou k instituci a úctou k zákonu. Neměl jsem na vybranou. Musel jsem se držet zákona z hlediska tohoto postupu. Takže neberte to jako nedostatek úcty vůči tomuto výboru nebo Evropskému parlamentu, protože mé zemi po dobu 22 let jsem byl členem takovéhoto výboru. Účastnil jsem se slyšení také v případě členů rumunského účetního dvora. A vždy rozhodoval ten příslušný výbor eh, rumunského parlamentu. Ale zákony na evropské úrovni jsou odlišné a proto říkám, že by se tyto zákony mohly změnit. Co se týče druhé otázky, a firem, kde mám podíly. V dotazníku jsem uvedl, že mám eh, část portfolia, ale tyto podíly nejsou významné a vlastně mi poskytují pouze právo pobírat dividendy. Takže neúčastním se managementu těch firm nebo neúčastním se rozhodování, vedení těchto společností. Jedná se o 1 až 10 maximálně podílu v těchto společnostech. A e, nemám informace o tom, že jedna z těchto společností, kde mám podíly, by využívala evropských financí, takže odpověď je ne. A co se týče finančního prohlášení, tak od roku 2003 jsem minimálně jednou ročně na webových stránkách rumunského parlamentu oznámil veškeré finanční majetky, které mám, takže kdokoliv je mohl eh, vidět a podívat se na tyto stránky. Co se týče mé účasti na boji proti korupci v Rumunsku, tak eh, tuto otázku jsem si nepřál, ale pokusím se na ní odpovědět. A zároveň bych vás požádal, abyste posuzovali kandidáta na funkci člena účetního dvora. Eh, takže nebudu nyní hovořit jménem rumunské vlády, nejenom jako náměstek premiéra, ale i jako člen rumunského parlamentu a člen rozpočtového výboru obou rumunských komor jsem vyvíjel úsilí pro to, aby se vytvořily nezbytné právní nástroje, které by odstraňovaly korupci v rumunské společnosti. Korupce samozřejmě nabývá různých forem. Je obtížné ji kontrolovat a není možné k ní přistupovat z jednoho jediného úhlu pohledu. Osobně jsem se zajímal zvláště o to, jak ochránit veřejné národní, ale i evropské finanční zdroje. A jak jsem to uvedl v tom původním vystoupení. Účastnil jsem se modernizace těchto nástrojů, které by mohly být používány v boji proti tomuto jevu a také modernizace rumunského účetního dvora, který je velice výkonný a je určitým modelem pro ostatní členské státy a zaznamenal celou řadu úspěchů. Také jsem se účastnil Eh, zdokonalování všech auditorských systémů, zvláště když jsem byl ministrem financí a když jsem také vedl jednotku, která právě pracovala v této oblasti. Takže osobně jsem učinil vše, co bylo v mých silách a myslím, že výsledkem bylo snížení eh, podvodů a odstranění eh, různých nesrovnalostí, které existovaly. Na druhé straně mohu říci, že Rumunsko je jedním z hlavních členských států, které podporovaly EPO. Je to velký signál, který vyslalo, eh, vyslala eh, rumunská vláda. Je to signál, který byl vyslán také na evropské úrovni. My jsme dali najevo, že je v našem zájmu podporovat EPO a aktivitu EPO, takže patříme k prvním zemím, které podpořili tuto instituci, která bude mít velkou úlohu v ochraně veřejných eh, evropských eh, finančních prostředků. Kladl jste mi také otázku ohledně kandidátky paní Kovači na místo eh, šéfa Evropského veřejného žalobce. Tato kandidátka předložila svoji kandidaturu. Eh, já jsem předložil svoji vlastní kandidaturu za rumunskou vládu na jinou funkci a možná by nebylo příliš hodné, abych se zde vyjadřoval k této kandidáce, která se ucházela o jinou funkci. Ale mohu vám říci, že vedle tohoto osobního aspektu já se domnívám, že osobnost, která bude jmenována, v podstatě bude osobností, která bude přesahovat vnitrostátní úroveň. Ale ta daná osobnost, která bude jmenována, by měla mít schopnost vytvořit tuto instituci, zajistit funkčnost EPO a zkušenost této kandidátky je taková, že eh, představuje určitou výhodu. Nicméně nutnost zajistit funkčnost EPO by měla být eh, zkoumána velmi eh, důkladně. A je dobré, že tady existuje tento proces hodnocení a já jsem si jist, že výsledek bude uspokojivý. Protože jakmile EPO začne fungovat, bude to další nástroj na eh, boj proti podvodům, proti nesrovnalostem v účetnictví. A dále se domnívám, že Evropská prokuratura bude moci účinně bojovat proti pašování, proti daňovým unikům, proti padělání peněz. Takže tento nový orgán bude velice důležitý v mnoha oblastech. A nyní stínový zpravodaj, kolega Savama. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Stefane, že jste předstoupil před tento výbor. Musím říci, že jsem chtěl ho- hovořit trochu mírněji, ale teď to, co jste řekl, změnilo můj názor. Pokud jsem to správně pochopil, tak jste řekl, že bychom měli hodnotit vás a vaše schopnosti zcela odděleně od toho, co dělá vaše vláda. Omlouvám se, pane Stefane, ale pro mě, pro mou politickou frakci tohle prostě nelze, není možné. Vy jste vicepremiér vlády, která je, řekl bych, eh, zcela zřejmě skorumpovaná vlády, která se snaží pokřivovat trestní právo, nezávislost soudnictví a právní stát v Rumunsku. Omlouvám se, ale to prostě já nemohu oddělovat. Musíme toto hodnotit ve vzájemné souvislosti, protože vy jste klíčovým hráčem v této vládě. Obě mé otázky se tohoto týkají. Vzhledem k vaší politické angažovanosti a k silným vazbám na vládu svého členského státu, jak přesně chcete zajistit, a prosím vysvětlete nám to opravdu dopodrobna, jak byste jednal nezávisle a nestraně jako člen účetního dvora bez jakéhokoliv politického zasahování z Bukurešti? A za druhé, konkrétněji, vzhledem ke zvláštním vazbám, které máte na bývalého předsedu vaší strany a byla tady velká kritika, eh, pokud jde o právní stát v Rumunsku. Jak byste jako člen účetního dvora přistupoval k podvodu, korupci anebo nesrovnalostem? které by se týkaly představitelů vlády vaší vlastní země. A ještě třetí otázka. Zda si myslíte, že vaše profesní zkušenosti splňují požadavky? Vy si to evidentně myslíte, ale proč si to myslíte, že jste eh, profesně Eh, na výši požadavků na práci člena účetního dvora. Proč bychom to tak měli vnímat? A čtvrtá a poslední otázka. Vaše vztahy s Ruskem. V životopise uvádíte, že jste byl předseda parlamentní skupiny Přátel s Ruskou eh, federací od roku 2012 do roku 2016 a mě by tedy zajímalo, jaké jsou vaše vztahy s Ruskem a případně zda tam máte nějaké podnikatelské zájmy. Děkuji. Frau Kollegin Ayala als Shadow. Kolegyně Ayala za SAD, stínová zpravodajka. Sí, eh... Děkuji. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Mrzí mě, že jsem přišla trochu později, ale byla jsem na jiném zasedání. Eh, Myslím, že navzdory tomu, co řekli někteří kolegové, tak myslím, že toto je eh, tedy práce, kdy hodnotíme kandidáta na člena účetního dvora, nikoli jiné aspekty eh, vnitřní politiky, které se třeba i diskutují v tomto parlamentu. Pokaždé, když naplánujeme diskusy tohoto typu, tak často se to spolitizuje více, než by bylo záhodno, že eh, tolik nehodnotíme tedy schopnosti kandidáta z určité země. Eh, a já bych tedy poprosila kolegy, abychom byli důslední a skutečně hodnotili to, co nám tady eh, přísluší. Protože když to mícháme s jinými věcmi, tak eh, to může být trochu složité. Vidím ve vašem životopise, A je pravda, že když děláme takovéto hodnocení, tak eh, hovoříme o tom, že potřebujeme expertní technické znalosti pro členství v účetním dvoře a nakonec obvykle eh, často jmenujeme členy spíše z politické sféry. Ale dívám se tedy do vašeho životopisu, vidím, že tam máte zkušenosti eh, s podnikáním, eh, které ostatně souvisí s evropskou politikou. Teď hodně se soustředíme na podniky ve vnitrozemské vodní dopravě. Za druhé, vy jste eh, také vykonával důležitou úlohu v formulaci eh, ústavy a zřízení rumunského účetního dvora, který neexistoval před novelizací ústavy. A mě by tedy zajímalo, na jaké problémy jste narazil při eh, zajišťování nezávislosti účetního dvora v Rumunsku a jakým způsobem jakožto člen zvláštního výboru Senátu jste přispěl ke konsolidování práce tohoto účetního dvora. Dále mě také eh, mě zaujala, zaujala vaše vztahy s skupinou pro přátelství s Izraelem. Mě by zajímalo, zda se můžete zmínit více o této zkušenosti eh, v různých eh, fázích izraelské vlády. Vidím, že také máte vztahy s Brazílií, Japonskem, Armenií a také se Syrskou arabskou republikou. Také jste byl členem skupiny Přátel s Islandem a se zeměmi, eh, jako je Francie, Rakousko nebo Řecko. A jaké jste tedy eh, měl eh, problémy při zajišťování konsolidace nezávislosti rumunského učení dvora? To byla tedy jedna otázka. A druhá otázka, jaká jaké zkušenosti, jaká ponaučení jste získal eh, ze vztahů s skupinou pro přátelství s Izraelem. Děkuji. Pane Stefan, prosím. Eh, mulțumesc, domnule Savana. Eh, vážený pane Savama, děkuji vám za vaše otázky. Je třeba klást bolestivé otázky principu. Jinak věci nejsou jasné, takže z tohoto důvodu se domnívám, že pokud jednou životně důležitých podmínek člena účetního dvora je jeho nezávislost, nestranost a objektivita, pak eh, jako člen mám eh, za povinnost se distancovat od jakéhokoliv vnějšího měšování. A eh, v tom dotazníku jsem prohlásil, že se zavazuji být zcela nezávislý a nestraný, pokud budete hlasovat pozitivně ohledně mé kandidatury do účetního dvora. Samozřejmě, že je pro mě obtížné se distancovat od některých obvinění na adresu rumunské vlády. Ve skutečnosti já nejsem seznámen žádným aktem korupce v posledních letech do kterého by byl eh, jaksi zapojen nějaký člen rumunské vlády. Veškerá diskuse ohledně korupce je principiální diskusí. A tato principiální diskuse se netýká konkrétních eh, případů korupce, ale spíše se vztahuje na legislativu. To znamená na způsob, jakým instituce v soudní oblasti by měly v budoucnosti v Rumunsku fungovat. Mohu vám říci, že nejsem odborníkem v této oblasti, ale myslím si, že tato diskuse mezi Bukureští a Evropskou komisí, diskuse mezi experty z Bukurešti a například eh, komisí z Benátek, všechny tyto diskuse a dialogy by měly nebo se snaží najít řešení, které by umožnilo Romonsku dostat se z této slepé ulice a z této prezumpce určité, určitých pochybností kolem Rumunska. Prosím vás, abyste se nad tím zamysleli a pochopili, že se jedná o dvě různé věci. O korupci se hovoří, pokud konkrétní osoby se účastní aktu korupce. A druhá věc je způsob, jakým určitá země funguje z hlediska soudní moci. To je jiná diskuse. A já osobně se domnívám, že není korektní tuto nálepku korupce dávat Rumunsku. Mohli bychom mít jinou diskusi ohledně soudní pravomoci. Samozřejmě jsem součástí své vlády a nemohu se distancovat od své vlády neboť jsem součástí této vlády, jsem součástí vládní koalice, takže jsem solidární s touto koalicí, jejíž členem jsem více než jeden rok. Ale zároveň nemohu akceptovat obvinění, která jsou zaměřena na mě nebo na členy vlády v souvislosti s akty korupce, aniž by někdo mohl předložit konkrétní důkazy. A pokud eh, pozorně sleduji, co se děje, tak eh, vidím, že v médiích eh, se neobjevují důkazy. Stále se hovoří o principech a o tom, jakou cestou by se Rumunsko budoucnu mělo dát. Samozřejmě o tom můžeme diskutovat Ehm, je celá řada diskusí mezi experty a mohou z toho samozřejmě všichni profitovat. Lituji. Nedával jsem příliš pozor, nepochopil jsem, eh, o, o kom jste konkrétně hovořili, když jste řekli, že mám privilegované vztahy s předsedou určité strany, takže tuto otázku jsem nepochopil. Nicméně, Chtěl bych říci, že všichni jsme evropskými občany a všichni požíváme práv a máme také určitou odpovědnost. A zástupci Evropské unie by měli přistupovat ke všem evropským občanům stejným způsobem. Nikdy bych nečinil rozdíl mezi evropskými občany podle toho, z jakých členských států pochází, eh, pakliže by se jednalo o účetní dvůr nebo jiné souvislosti. Takže pokud obhajujeme evropské hodnoty a jsme na ně pišní, měli bychom stejným způsobem zacházet se všemi evropskými občany, kteří mají stejná práva a stejné povinnosti. Pokud někdo v konkrétním členském státu spáchá Mm, nějakou nesrovnalost nebo je zapleten do korupce, tak k takovému občanovi eh, se musí přistupovat stejným způsobem jako k jakémukoliv jinému, bez ohledu na jeho původ. A nyní k otázce ohledně slučitelnosti z hlediska mé zkušenosti, mé profesní zkušenosti a této kandidatury. Tady musíme eh, diferencovat Já jsem si přečetl celou řadu dokumentů, abych se dobře připravil na toto slyšení. Ale mohu vám říci, že člen účetního dvora nemusí být nezbytně odborníkem eh, v auditu. Neboť eh, audit a auditoři eh, se specializují na konkrétní oblast. Například auditoři musí chápat metodiku, postupy, které se uplatňují. Auditoři mohou být velice výkonnými pracovníky, ale člen účetního dvora se nebude nikdy eh, přímo účastnit auditu. Bude se účastnit plánování, vypracování strategie a zpráv. A teď se dostávám k důležitému aspektu. Člen účetního dvora se musí snažit, eh, jak si zbližovat auditorské normy. Takže člen účetního dvora by měl mít teoretické znalosti, ale i praktickou zkušenost z hlediska toho, jakým způsobem by se měly vypracovat tyto auditorské normy, jak by se měly uplatňovat. Takže eh, Auditorské normy jsou vlastně základem té auditorské činnosti. Vzhledem k tomu, že jsem 22 let eh, pracoval rumunském parlamentu a účastnil jsem se příslušného výboru, který se zabýval těmito otázkami, mi to, to vše umožnilo získat eh, kompetence, které mě vedly k tomu, že jsem předložil tuto kandidaturu do účetního dvora. Co se týče Ruské federace, jako předseda této přátelské skupiny jsme měli kulturní výměny Připomínám, že v Rumunsku máme oblasti, kde žije menšina ruského původu. Takže toto bylo cílem našich výměn s Ruskou federací. A teď eh, k podnikům. Mohu vám prohlásit, že nejsem a nebudu žádným způsobem propojen s touto Ruskou federací budoucnosti. Co se týče paní Ayali Sender, eh, Rumunsko samozřejmě musí realizovat eh, změnu své ústavy a tak to učinila také před vstupem do EU. Takže my jsme e, změnili mandát účetního dvora v Rumunsku měli, museli jsme se rozhodnout mezi dvěma modely. My jsme chtěli přijmout model Evropského účetního dvora a vzali jsme se tedy toho klasického typu soudního, eh, spíše soudního druhu. My jsme se tedy rozhodli pro evropský model, ale v současném Rumunsku se ozývají kritiky, které tvrdí, že jsme se měli držet spíše toho tradičního modelu. Nicméně toto rozhodnutí, které jsme učinili, mělo velký dopad. Máme poradce a členy tohoto účetního dvora, kteří jsou jmenováni pro 9 let, jsou finančně nezávislí, nikdo nesmí zasahovat do rozpočtu účetního dvora a nikdo nesmí ovlivňovat eh, program auditu. A dále žádná instituce v Rumunsku by neměla ovlivňovat eh, také zveřejňování těchto výsledků auditu, s výjimkou tedy Evrops- eh, rumunského parlamentu. A nyní k otázce ohledně eh, skupiny přátelství s, Izraelí, s Izraelem. Eh, Eh, zde opět máme v Rumunsku, měli jsme židovskou eh, obec, která mm, emigrovala eh, do Izraele v posledních letech, takže z tohoto důvodu jsme měli výměny s Izraelem. To bylo téma, o kterém jsme hovořili v rámci vztahu těchto dvou států a to bylo tedy hlavní téma této skupiny, která se také zabývala parlamentní diplomací danke schön. Ich habe jetzt Zeit. Děkuji. Tak teď mám časové problémy, protože musíme také zahájit druhé slyšení. Takže podle eh, článku 206 jednacího eh, řádu mohu dát členům, eh, mohu dát mé slovo pouze členům parlamentu, že pan Klinc, jednu minutu prosím. Pane Stefan, vy máte skutečně mm, velmi obdivuhodnou kariéru, byl jste tak eh, velmi činný v eh, hospodářském podniku. Takže co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl eh, vlastně ucházet se o tuto funkci. Byl jste předtím místo předsedou vlády, ministrem financí, takže je to nižší pozice. A druhá otázka. Vy jste hovořil o vaší kolegyni Kovači. Eh, která se ucházela o EPO a eh, nechala zde, zanechala zde úžasný dojem. Takže jsme trochu iritováni tím, že nemůže ani opustit zemi. Pokud eh, bude, budete vy zvolen a bude zvolena také paní Kovači, jste schopen s ní produktivně spolupracovat? Paní kolegyně Smith, jenom minutu. Děkuji za tuto reprezentaci a děkuji, že jste nám vysvětlil, jakého ducha má tento parlament. Ale já například eh, pocházím ze země, kde nebylo odsouzeno 350 politiků za korupci. Takže si kladu otázku, jak nezávislí skutečně jste. Vy jste řekl, že být členem eh, účetního dvora eh, nepředstavuje jenom nezbytnost teoretických znalostí, ale musíte být nezávislým členem. Jak to chcete udělat, když Vlastně eh, jste tak dlouho členem eh, této strany a celá řada eh, kolegů z této strany byla mm, pravomocně odsouzena za korupci. To není něco, co bychom si zde vymýšleli, to odpovídá realitě. Jak můžete nebo chcete vykonávat tento úřad nezávisle? A tady se připojuji ke kolegovi. Paní Kovač je skutečně mm, úžasná dáma, já si ji přeji jako členku a e, nedokážu si tady představit e, skutečnou spolupráci. Pan Stefan. Děkuji. Poté, co jsem působil v soukromé firmě na počátku kariéry. Nejprve jsem tedy byl eh, stážista, potom jsem byl eh, ředitelem firmy. A eh, můj doktorát se týkal právě činnosti v podnikatelském sektoru. Teď se mě ptáte, proč chci působit v účetním dvoře. Já bych eh, tím chtěl završit svou kariéru a zhodnotit veškeré své zkušenosti, které jsem nabil za 22 let parlamentní eh, činnosti a činnosti ve vládě. Pokud jde o paní Kevasi, já nechci jenom Říci, že s ní budu spolupracovat na institucionální úrovni, ale já jsem s ní pracoval během celé své kariéry v parlamentu. Bez ohledu na to, jaké politické strany byly u moci či v opozici, já jsem jednal vždy stejně a e, měl jsem uznání pravice i levice, uznávali mě jako odborníka, který je schopen zajistit eh, rovnovážnou hospodářskou politiku v Rumunsku. A to byl také můj úkol, to jsem dělal. Spolupracovala jsem se všemi politickými partnery, eh, nechci říct se politickými protivníky, a protože já beru členy různých politických stran jako partnery a vždy jsem jednal přímo ve své funkci, spolupracoval jsem s levicí i s pravicí, protože jsem přesvědčen, že správné finanční řízení eh, by nemělo mít nějaké politické zbarvení. A proto si myslím, že bych mohl v, tomto, v této funkci úspěšně pracovat. Já považuji tento účetní dvůr za důležitou instituci v EU, která přináší své výsledky, která může zabránit podvodům, eh, nesrovnalostem při nakládání s evropskými prostředky. Myslím, že eh, tam, kde tato instituce dobře působí v členských státech, tak eh, u toho sdíleného, eh, je to u toho sdíleného řízení a myslím si, že by to mělo přispět i k zjednodušení používání veřejných prostředků, když eh, tato instituce bude dobře funkční. A myslím, že přispěje k zvýšení důvěry evropských občanů v evropské instituce a v její budoucí projekty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám také za čas, který jste nám věnoval. Mm, máte to za sebou, takže ještě jedno děkuji. No, no, no, no, don't, don't worry. We, but can die Frau Maletic? Mhm.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 Opravdu už jsme pod časovým tlakem, takže prostě musíme pokračovat. Nyní přecházíme ke kolegyně z rozpočtového výboru, paní Maletič. Já vám hned předám slovo na vaši prezentaci, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, vážení členové výboru KOR, dámy a pánové, vážení kolegové. Je mi ctí a zároveň je to také velká zodpovědnost, že zde mohu stát eh, před vámi jako kandidátka na členku Evropského účetního dvora. Je to instituce, která je naším partnerem při dosahování nejvyšších cílů. Tady jde o zákonnost a eh, dodržování pravidel, ale také o eh, co nejlepší výkon evropského rozpočtu a přidanou hodnotu pro naše občany. Jsem hrdá na to, že jsem mohla být poslankyní této sněmo, sněmovny, že jsem takto měla unikátní příležitost pracovat na nejrůznějších filech, včetně zrychlení a e, zlepšení kvality v implementaci e, politiky soudržnosti, e, přeskumu doporučení pro, mm, s, pro aktivity Evropské investiční banky, Evropského semestru, budoucnost Evropy, nového finančního víceletého rámce a tak dále. Předtím, než jsem se dostala do Evropského parlamentu, jsem pracovala 14 let eh, na mm, Chorvatském ministerstvu financí, kde jsem tedy zodpovídala za zlepšování rozpočtových procesů a eh, vytváření nových nařízení. Eh, také jsem se podělala na, na důležitém pokroku v oblasti solidních, solidní finanční zprávy v chorvatském veřejném sektoru. Tady vlastně eh, šlo například o zavádění eh, rozpočtování, které vycházelo z programů, z různých dalších ehm, eh, konkretizací rozpočtu a další. Já jsem vystudovala účetnictví, audit a finance na univerzitě v Záhřebu a jsem tedy certifikovaná účetní a auditorka, mám certifikát a diplom z eh, britského mm, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, tedy CIPFA. Já jsem eh, také se eh, podílela v rámci svého vzdělávání na Eh, ustanovení eh, finančního řízení nebo systému finančního řízení pro předvstupní fondy. Zodpovídala jsem za uplatňování v praxi ehm, konceptu poskytování eh, výkazů v právě tom předstupním systému zprávy fondů považuji vlastně tenhle ten celý koncept za velmi důležitý, zejména co se týče ehm, šíření povědomí taky mezi ministry, mm, řediteli různých agentur a mm, jiných manažerů eh, veřejného sektoru. Například od roku 2011 všichni eh, manažeři v ehm, chorvatském veřejném sektoru museli eh, podepsat ehm, prohlášení o fiskální zodpovědnosti. Eh, takhle vlastně zajišťujeme také eh, zdravé finanční řízení. Eh, práce ve Evropském parlamentu je velmi zajímavá, plná výzev, je velmi důležitá, samozřejmě má i svůj vliv. Já jsem tedy nyní po své zkušenosti v Evropském parlamentu vyjádřila zájem o tom, abych se stala členkou Evropského účetního dvora. Eh, věřím, že eh, se mi podaří eh, pozitivně přispět k aktivitám účetního dvora. Evropa má před sebou nejrůznější výzvy, s nimiž se snažíme bojovat i prostřednictvím evropského rozpočtu, ať už je to migrace, obrana, bezpečnost, stabilita, environmentální výzvy, posilování konkurenceschopnosti, postavení Evropy jako globálního lídra ve výzkumu a inovacích. Evropský rozpočet je malým ve srovnání s národními rozpočty, také s HDP členských států. Zároveň členské státy nevyjádřily ochotu přispívat více do evropského rozpočtu, abychom mm, nějakým způsobem zareagovali lépe na tyhle ty eh, výzvy. Všichni chtějí lepší výsledky a přidanou hodnotu za stejné peníze. Proto práce EDU a partnerství tedy s výborem KONT je stále důležitější. Zlepšování efektivity a účinnosti a úspornosti evropských programů a nástrojů a dosahování synergií mezi nástroji a také s národními rozpočty a dosažení eh, lepších výsledků, které by byly viditelné pro mm, naše občany. To je všechno zásadně důležité pro budování silnější, demokratičtější a sjednocenější unie, která zachová vzájemnou důvěru. Pokud mě vyberete jako členku EUD, eh, e eh, budu pracovat na těchto cílech, budu jednat nezávisle a budu tedy spoléhat na svoji profesní znalosti a zkušenosti. Vždy budu pracovat v nejlepším zájmu Evropské unie a nikdy nebudu vykonávat aktivity, které jsou neslučitelné s rolí člena Evropského účetního dvora. Děkuji mnohokrát a ráda zodpovím všechny otázky. Slovo má zpravodaj, který si jistě taky prošel ty tři knížky na seznamu publikací za, za víkend. Máte naprostou pravdu, paní předsedkyně. Um, prokousával jsem se takto uh, chorvačtinou díky uh, naší paní kandidáce. Máme málo času, takže já jenom stručně. Jedna otázka je filozofická. Ale vzhledem k tomu, že se stále ještě eh, poslankyní, eh, chci také politickou odpověď. Máte za sebou eh, velmi dlouhou kariéru, ne v rumunské, tedy státní správě, řekl omylem pan zpravodaj, ale v chorvatské státní správě. Když jste se přidala do eh, strany HDS, bylo to proto, že jste byla přesvědčena o tom, že tedy, když se stanete členkou politické strany, že to tedy bude dobré pro zemi nebo to byl nějaký zvyk, který vidím v řadě eh, členských zemí, že talentovaní eh, státní úředníci jsou přinuceny vstoupit do stran, protože jinak eh, máte zablokován kariérní postup. Pokud nevstoupíte tedy do, vlád, do, do vládnoucí strany. Vy jste říkala, že práce v Evropském parlamentu je zajímavá, plná víza, přestane se opustit. Jaký model pro Evropu by podle vás byl lepší? Samozřejmě eh, máte eh, skvělé zkušenosti, ale mm, v řadě jiných případů eh, členské státy jmenují třeba bývalé premiéry, vicepremiéry, politiky bez zázemí v této oblasti, takže možná Evropská unie potom bude mít trošku dilema Ehm, zda tedy takto mít politiky nebo eh, státní úředníky. A na závěr ještě je úplně nejtěžší otázka. Mám takový dojem, že když jste byla ve, tedy v chorvatské vládě, tak došlo k mm, tam vlastně tam eh, byla nějaká věc eh, s názvem Agrokor, která eh, mě zajímá, jaké informace jste měla o tomhle podniku předtím, než to šlo, jak to šlo. To jsou moje tři otázky. Paní Maletič, prosím. Děkuji mnohokrát. Takže ohledně vstupu do politiky, do Chorvatské demokratické strany, eh, já jsem tedy nejprve opustila ministerstvo, už jsem tady eh, nebyla v politice jako státní úřednice. Nejprve jsem opustila ministerstvo a potom Chorvatská demokratická unie mě oslovila, abych jim pomohla s evropskými fondy, s politikou soudržnosti abych se stala předsedkyní výboru, eh, který ustanovali pro eh, tedy nakládání s touto politikou. No, já jsem za to byla zodpovědná už na ministerstvu financí. Eh, jak už jsem říkala, zodpovědala jsem také za přestupní asistenci, za přestupní pomoc. Um, Cítila jsem potřebu pokračovat v této práci. Tak asi eh, povolení. Vlastně ta eh, strana, která mě oslovila, byla v tu chvíli nejsilnější opoziční stranou. A já jsem pracovala na tom, abych hledala eh, dobré argumenty pro eh, lepší tedy reformu politiky soudržnosti. A takto jsem tedy vstoupila do politiky. Předložila jsem celou řadu materiálů, analýz, studií. To bylo pozitivně eh, přijato i eh, chorvatskou veřejností, takže byla jsem akceptována jako profesionálka, také jako politička. A věřím, že se mi opravdu podařilo přispět ehm, rozvoji mé, v mé zemi. Mně hlavně šlo o to, abych podpořila eh, rozvojové procesy v zemi a ještě další otázka týkající se dilematu mezi politiky kteří eh, jdou, tedy zda eh, by do účetního dvora měli chodit politici nebo státní úředníci, tak já si myslím, že nejdůležitější je, abychom měli um, lidi, kteří mají um, podstatné nebo ty příslušné znalosti, kteří opravdu mohou odvádět práci vyžadovanou od člena účetního dvora. Samozřejmě jde také o potvrzení ehm, Evropským parlamentem. Tady jde tedy o to nalézt podporu kolegů z Evropského parlamentu a pokud tedy tvrdě pracují, pokud mají dobré vzdělání eh, i profesně v dané oblasti, tak si myslím, že určitě nemůžeme se dopustit chyby, kdybychom eh, tam jmenovali politiky. A nebo kdyby to naopak byly pouze státní úředníci. Eh, co se týče Agrokoru, to byla velká společnost na chorvatském trhu, s regionálním vlivem. Stala, stal se tedy regionálním hráčem v um, oblasti um, výroby potravin, v uh, zemědělství. Společnost dobře fungovala Ale v nějaké chvíli jsme nabili dojmu, dojmu že tam možná eh, jsou nějaké tedy nesrovnalosti, to bylo v letech 12-13. Já tenkrát jsem ve vládě nebyla a A eh, chorvatské instituce tedy eh, bylo na nich, aby provedly vyšetřování. ve finále tahle společnost zbankrotovala. gut, kolegy Savama. Kolega Savama. Děkuji. Vážená kolegyně paní Maletič, položím vám tři otázky. Za prvé, jak přesně, a už jsem se vlastně na to tež ptala i rumunské, ptal i rumunského kandidáta, jak přesně byste vyřešila situaci, kde došlo tedy k nějakému podvodu nesrovnalosti, porušení pravidel a e, kdy tedy tam byl nějakým způsobem namočen e, vládní e, úředník ve vaší zemi. Za druhé, to už je trochu pokročilejší otázka. Jaké byste měla priority jako členka účetního dvora? Protože, jak víme, to je kolegium a každý člen může mít skutečný vliv na to, jak eh, dvůr eh, vlastně stanovuje své priority. Je to samozřejmě vliv, který se takhle vyvíjí i v čase a mě by tedy zajímalo, jaké priority byste si stanovila vy a jak důležité by pro vás bylo zveřejňování údajů jednotlivých členských států v případě, kdy eh, účetní dvůr by tam objevil nějaké závažné nedostatky v eh, auditech, eh, co se tedy týče využívání ehm, peněz daňových poplatníků v, při různých projektech a programech. A třetí otázka. Jakou přidanou hodnotu byste přinesla? Pokud byste byla jmenována, děkuji. Paní kolegyně Ayala Zender. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní Maletič jasně řekla, že tedy nepracovala jako auditorka. A já si kladu otázku, že když tedy působíte v rozpočtovém výboru například, jak to, že vás nikdy nenapadlo, to je možná trochu um, výtka, proč vás nikdy nenapadlo zavítat i na výbor pro rozpočtovou kontrolu, proč vás to nikdy nezajímalo. My jsme se zabývali i vaší zemí, regionálními fondy, jsme neutrální výbor a velká část členů rozpočtového výboru je i ve výboru pro kontrolu rozpočtu. Proč vy jste neměla zájem o práci v tomto výboru. A druhá otázka, jasně jste řekla, že ne přijmete jakékoliv podmínky či instrukce od nějaké instituce. Nicméně je jasné, že evropský rozpočet Eh, stále více se opírá o výsledky, o politické strategie EU. Na jejich základě je budován rozpočet a mě dosti znepokojilo to, že velice vy vystupujete proti schválení Istanbulské úmluvy, eh, přičemž EU právě tuto úmluvu vnímá jako strategii, Eh, boje proti takové společenské metle, která je velice významná v mé zemi, ale určitě i ve vaší. A 159 žen ve vaší zemi, respektive 159 osob, 91 žen zemřelo ve vaší zemi a velká část z nich byla Eh, obětí eh, domácího násilí, takže myslím, že by vás to mělo znepokojit a vaše vystupování proti podpisu této úmluvy mi eh, naznačuje, možná spíše jste náchylná k tomu, co říká Vatikán, než co říká Evropská unie. A mě by tedy zajímalo, co si o tom myslíte, protože pro nás je boj proti násilí na ženách důležitý. Oh, Maletič, bitte. Děkuji. První otázka od pana Sarvamy. Situace s korupcí. A otázka, zda eh, se to dotýká člena chorvatské vlády. Nebo kdyby se to dotýkalo člena chorvatské vlády, no tak to bych rozhodně jednala rychle a důsledněji než v jiné kauze. Já opravdu mám nulovou toleranci vůči korupci a podvodům. Myslím si, že to jsou eh, věci, které zcela něčí společnost a možnost hospodářství růst. Přicházíme o konkurenceschopnost kvůli takovýmto problémům. I jako v jiných případech bych eh, informovala OLAF, máme eh, memorandum o porozumění, respektive účetní dvůr má memorandum o porozumění s OLAFem a má ho informovat o zjištěných eh, případech korupce. Co se týče priorit, jaké by byly mé priority jakožto členky účetního dvora? případě zjištění porušení pravidel v členském státě. Myslím, že v takovém případě je třeba provádět eh, nějaké doplňkové kontroly v té dotyčené zemi ve spolupráci s Evropskou komisí. Myslím, že Evropská komise by pak měla se snažit dá dohromady systém s dotčeným členským státem, tak aby se zajistilo, že ty finanční prostředky lze dané zemi poskytovat bez důvěry, že ta země pracuje v souladu s pravidly. Není možné prostředky dále poskytovat. A možná to je tedy věc, na kterou by se měla soustředit samotná komise se svými auditory a dalšími aspekty kontrolního systému. A kromě toho účetní dvůr se může zapojit doporučeními a dalšími tedy informacemi o té zemi. Moje přidaná hodnota to by byla moje zkušenost se zaváděním systému finančního řízení a kontroly, kterou jsem nabyla ve veřejném sektoru Eh, v Chorvatsku zkušenosti s rozpočtováním a také zkušenosti, které jsem získala v Evropském parlamentu, kdy jsem spolupracovala s vámi všemi na různých tématech. Byly to, byla to témata týkající se politiky soudržnosti, hospodářské a měnové politiky a za to jsem velice ráda a vděčná. Nyní k otázkám paní Ayala Sender. Uh, První otázka, proč jsem nepracovala ve výboru KONT. Já jsem o to měla velký zájem. Byla jsem členkou výboru Ekon, potom výboru Regi, výboru pro rozpočet. A vzhledem k tomu, že často se ty schůze překrývaly, tak jsem se rozhodla, že nebudu formálně působit i v tomto výboru, ale Snažila jsem se neustále sledovat, na čem tento výbor pracuje, eh, na jakých tématech pracuje. A mm, také moji asistenti sem docházeli a sledovali pro mě diskuse, takže do určité míry jsem ehm, byla informovaná a někdy, když jsem měla možnost, tak jsem přímo i přišla na zasedání výboru. Dále politická strategie, na jejíž základě by se tvořil rozpočet. Otázka byla, zda potřebujeme nějaké podmínky v rozpočtu. My už jsme některé podmínky zavedli, makroekonomickou kondicionalitu, mluvilo se o právním státu, teď je tady nové nařízení. Je to tedy něco, o čem se diskutuje, snažíme se najít eh, tu nejlepší cestu. A poslední otázka se týkala Istanbulské úmluvy a skutečnosti, že jsem vystupovala proti Istanbulské úmluvě. V Chorvatsku jsme, eh, myslím, ne diskutovali dopodrobná se všemi vrstvami společnosti Istanbulskou umluvu. Já jsem rozhodně proti násilí. Násilí na ženách. A myslím, že bychom měli s zákony, s právními předpisy eh, vyřešit spoustu věcí a posílit svůj boj proti násilí v rodinách násilí na ženách. Ale co se týče istambulské úmluvy, eh, eh, mezi chorvatskou veřejností se diskutovala o eh, otázkách pohlaví, jak je vlastně ta genderová otázka řešena v této úmluvě. Já jsem měla otázku, jak je možné, že v istambulské úmluvě se nepřijímá mezinárodně přijímaná definice pohlaví. V istambulské úmluvě se používá odlišná definice než ta, která je mezinárodně uznávaná. Nedostalo se mi odpovědi na tuto otázku. A byla jsem tedy proti spíše proti, kvůli nedostatečné diskusy, veřejné diskusy o tomto tématu. Já jsem chtěla, aby celá společnost si uvědomovala význam istambulské úmluvy. Pokud chceme zlepšit situaci eh, v násilí na ženách. Ale otázkou tedy bylo, zda v Chorvatsku i v dalších členských státech je toto ideální, jak bojovat proti násilí. Chtěla bych vás eh, ujastit jako římská katolička, že papež je taky proti násilí a je to pro něj důležité. Paní Schmidt, jedna minuta. Děkuji. Já bych předem zaprvé chtěla říci, že jsem ráda nebo šťastná z těch odpovědí, kde se hovoří o tom, Eh, jaké velké hodnoty přesuje Evropský parlament a já si myslím, že to tam opravdu patří. Teď celý, celou tu dobu hovoříme o tom, že ta funkce by měla být objektivní a nezávislá v tom účetním dvoře. I vy máte jakousi politickou eh, kariéru v uvozovkách a já si samozřejmě kladu otázku ohledně té nezávislosti. Vy jste nejdříve řekla, že budete v podstatě mm, objektivně mm, posuzovat eh, všechny záležitosti koleně také i vašich vlá, vaší vlády. Já bych chtěla vědět, jak ne, nezávislá opravdu můžete být. Můžete být nezávislá i eh, z hlediska výkonu této funkce s ohledem na vaši eh, stranu. Kolega Salfranka, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Maletič, já jsem si přečetl váš životopis a velice na mě zapůsobila vaše dráha na ministerstvu financí. 14 let jste tam působila jako e, úřednice, auditorka, potom jste také byla předsedkyní skupiny pro boj proti podvodům na finančních zájmech EU a myslím si, že ta vaše první odpověď byla v tomto smyslu plná. Vy vlastně spojujete eh, politiku i s tou úřednickou činností. Jak vnímáte etický kodex členů účetního dvora? Jste připravená ho eh, plnit, protože něk, některé precedenty jsme viděli tedy v opačném směru eh, před, člen účetního dvora musí vzorně plnit své úkoly. A myslíte si, že to, že jste byla členkou Evropského parlamentu a výboru pro rozpočet, že to je něco, co vám usnadní vaši práci eh, členky účetního dvora? Děkuji. Máme ještě trošku času, takže Paul Haber, který není členem našeho výboru, děkuji. O. Explikaci dáte? Am încercat să... Takže děkuji za ty první odpovědi. Já jsem četl online, eh, chtěl jsem číst váš životopis eh, v rámci online na webových stránkách a nenašel jsem to, takže bylo by dobré toto eh, upravit. Co se týče politické minulosti, vy jste stále členem EPP a členem Evropského parlamentu. Takže já mám jednu otázku Možná znáte ten případ Hyper Adria v Chorvatsku. Eh, spousta eh, peněz vlastně se vytratilo i v souvislosti s finančními prostředky Evropské unie. Co nám můžete k, této, k tomuto případu říci? Eh, pak je to případ banky z Nizozemska a z Německa, kteří které prali ruské peníze. Můžete bojovat proti těmto lidem, protože tito lidé nejsou ve vězení a jsou na svobodě. Můžete také bojovat proti těmto činům? Paní Grapíny, minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem skutečně spokojená, že máme co dočinění s ženou, eh, která se také zasazuje za rovnost pohlaví. Jsem také ráda, že kolegové, kteří položili otázky, Eh, kladou stejné otázky jako předchozímu kandidátu. Tak jako minulý kandidát, i vy máte za sebou politickou minulost. A my víme, že vlády v členských zemích eh, jsou výsledkem demokratických voleb. Já jsem například v odpovědi na otázku 18 eh, nenašla jasné vysvětlení. jakým způsobem byste mohla postoupit parlamentu nezbytné informace. Já bych chtěla konkrétní odpověď. Jak chcete zlepšit fungování účetního dvora? My chceme vědět, zda noví člené přinesou něco nového do této instituci. Zdá se, bude jednat o skutečnou reformu v tomto ohledu. A jak hodláte spolupracovat eh, s členy, eh, s muži, eh, kteří jsou členy tohoto účetního dvora? Thank you very much for... Děkuji mnohokrát za otázky. Co se týče nezávislosti, já v této chvíli jsem členkou politické strany, byla tady otázka, jak budu moci jednat nezávisle a objektivně. Jakožto členka účetního dvora, pokud budu schválena, budu rozhodně vycházet pouze ze svých profesních znalostí a se své analýzy. A z toho, jak Evropský účetní dvůr pracuje, to znamená, nebudu brát zřetel na nějaké eh, pokyny eh, od vlády nebo nějaké politické strany či instituce. V Evropském účetním dvoře jsou různé postupy, které brání tomu, aby eh, členové vycházeli z jiných zdrojů. Když připravují účetní dvůr své závěry, zprávy, zjištění, tak spolupracují jednotliví členové navzájem. To znamená, že pokud vidí, že není něco úplně nezávisle provedeno, tak to mohou ovlivnit a změnit. Ale mohu vás ujistit, že budu vždy jednat tak, že budu vždy vycházet ze svých osobních znalostí, schopností Pokud jde o etický kodex, samozřejmě jsem plně připravená ho plnit. A e, jsem si jistá, že práce v Evropském parlamentu je vynikající zkušeností, která krásně doplní e, vše, co budu potřebovat v EUD. Jsme partneři a já udělám maximum spolu s vámi pro to, abychom naplňovali hlavní cíl, což je přidaná hodnota eh, pro naše občany. A chci tedy plnit všechny cíle, které jsou dány, které před námi stojí. Samozřejmě nemohu probírat všechny politiky, všechny je vyjmenovávat, ale je to věc, o které jsme tady hodně diskutovali a vím z našich diskusí, jak jsou důležité znalosti, zkušenosti a myslím si, že to je dobré, že jsem působila zde předtím, než bych začala pracovat v Evropském účetním dvoře. Pak tady byla zmínka zase o tom, že jsem poslankyní Evropského parlamentu, členkou EPP takže političkou, ale já se vzdám všech funkcí. Také jsem místo předsedkyní naší strany v Chorvatsku. Z této funkce odstoupím, protože dle pravidel nelze mít jiné funkce, které by mohly znamenat ovlivnění eh, rozhodování v politické straně, takže odstoupím ze všech těchto funkcí a nebudu mít žádný vliv na rozhodovací procesy ve straně a zároveň budu tedy jednat zcela nezávisle. Nikdo z mějšku nebude moci ovlivňovat mou práci v Evropském účetním dvoře. Pokud jde o jednotlivé případy eh, praní špinavých peněz, eh, jsem si jistá, že společně můžeme vylepšit postupy a procesy i na úrovni členského státu, ale to je něco, co se musí dělat na evropské úrovni. Musíme společně bojovat proti všem těmto problémům, jako jsou podvody, korupce, praní špinavých peněz a opravdu vůči tomu mít nulovou toleranci, protože to je jediný způsob, jak zlepšit i evropskou konkurenceschopnost v celosvětovém prostředí. paní Grapiny. Chtěla, abych vysvětlila eh, odpověď na otázku 18. To byl eh, zprávy účetního dvora pro Evropský parlament v souvislosti s údaji, které poskytují členské státy a Evropská komise. Jakožto členka výboru ECON eh, si jsem vědoma nutnosti získávat přesné a kvalitní informace od členského státu. Pokud dostaneme informace, které nejsou kvalitní, můžeme dospět k malnému závěru a je to tady velice důležité. V účetním dvoře tedy musíme posuzovat kvalitu údajů poskytovaných komisí a členskými státy a jsem si jistá, že u některých eh, rychlých konkrétních případů můžeme zjistit jako konkrétních politik zlepšit schromažďování údajů. Nyní žijeme v digitalizované době a musíme se snažit maximálně využívat elektronické systémy, a zajistit, aby ty údaje mohly být do systému vkládány bezprostředně po té, co je tam dají členské státy, tak abychom je dostávali včas, což platí pro komisi, parlament i účetní dvůr. Děkuji. Děkuji, takže tím jsme ukončili toto slyšení. Děkuji vám za vaši přítomnost, děkuji a nashledanou. Takže tím se dostáváme eh, k volbám. A to je v podstatě závěr veřejného slyšení. Takže eh, v 19 hodin máme jaksi závěrečný koktejl zde před vstupem, takže vás chci srdečně pozvat na skleničku. Takže nyní prosím ty, kteří nejsou členy nebo zástupci tohoto výboru a nebudou se účastnit hlasování, tak eh, prosím opuste eh, tuto místnost. Takže zůstanou jenom ti, kteří budou hlasovat. Vy tady zůstanete a ostatní opouští sál. Teď budeme mít eh, režim in camera. Genau, danke schön. Darf ich fragen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Takže máme tady dvě možnosti. Budeme hlasovat elektronicky nebo přes papír. To, já jsem spíše pro tu druhou možnost, protože je to méně chaotické. Elektronicky? Dobře. Máte všichni své karty?